v přerušeném zasedání. Eh, začínáme s dělením. Včera v Saudi Arábii byli popraveni, bylo popraveno sedm lidí odsouzených smrti. Je naprosto politování hodné, že byly ignorovány protesty naše a protesty mezinárodního společenství.